rozpravu a ještě předtím, než eh, přejdeme k dalšímu bodu, já jsem vás chtěla informovat, že podle pravidla 231 odstavce 4 eh, nebyla podána žádná žádost eh, o hlasování o korigendech, která byla včera oznámena v 5 hodin odpoledne a proto jsou tato korigenda považována za schválené. A teď přecházíme k dalšímu bodu.